Okay, very well. Thank you for being here. Will... Mm, děkuji. Jsem rád, že jste dorazili, všechny vítám a myslím, že bychom mohli rovnou začít. Máme tady bod číslo jedna, schválení programu. Pokud nemáte žádné připomínky, návrh programu je tímto považovaný za schválený. A e, dále bod 2 pro um, informace předsedy. Dnešní zasedání bude webstreamováno v reálném časem a aplikace e-meeting je k dispozici eh, všem členům eh, výboru NVI ITRE a jejich spolupracovníkům, tak aby měli přístup k příslušným dokumentům. Eh, bod 3. Schválení zasedání, mm, zápisu ze zasedání září 2000. 17 a pokud do konce zasedání nebudete mít žádné připomínky, budou, bude zápis považován za schválený. A Nyní začneme hlasovat um, o zprávě o řízení energetické unie a, a zpravodajové Michal eh, Rivasi za zeleném a, a další spoluspravodaj. Vítám zde všechny členy výboru Envy a ITRE, kteří spolupracují na této důležité věci o energetické unii. A chtěl bych také poděkovat všem eh, za dobrou spolupráci. Zejména děkuji panu eh, Buskovi, eh, předsedovi a paní Rivasi a všem zmíněným. A nyní bych rád udělal slovo panu Olafu Henkerovi, místo předsedovi, který také pronese pár slov úvodem. Děkuji, dobré dopoledne. Nejprve bych omluvil pana Buska, který onemocněl a myslím si, že jménem všech v této místnosti mu mohu eh, předat naše přání, aby se brzy uzdravil a mohl se co nejrychleji vrátit. Souhlasíte s tím? Dobře. Jak víte, toto je velice důležitá věc, která velmi eh, souvisí eh, se zprávou o obnovitelných zdrojích energie a o směrnici o Hm, energetické udržitelnosti, kterou jsme odhlasovali eh, 28. listopadu. Bylo tady 1700 pozměňovacích návrhů eh, k návrhu komise a já si myslím, že není třeba uvádět, že je obrovskou výzvou naložit s takovým eh, obrovským návrhem, který souvisí s mnoha dalšími záležitostmi na společném zasedání dvou výborů. Já bych chtěl poděkovat oběma spolu zpravodajům, předsedovi Envy a všem stínovým zpravodajům, kteří pracovali na této zprávě za vynikající spolupráci, eh, která byla zřejmá během celého postupu. Děkuji. Děkuji, můžeme eh, neprodleně začít hlasovat. A já bych chtěl požádat všechny eh, poslance, kteří se zatím neusadili, aby tak učinili. Eh, dostanete 20 vteřin. In the meantime, push your cards in. <laughs> Mezi tím prosím, vložte kartičky do hlasovacího zařízení. A já doufám, že jsme všichni připraveni, protože toto no, bude poměrně rozsáhlé hlasování. Dobře, nyní musíme bez milosti začít hlasovat. Pozměňovací návrh 200, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 201, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. První test dnešního komplikovaného hlasování je eh, kompromisní pozměňovací návrh 1, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní přeskočíme několik stran na čtvrtou stranu. 484, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. Dobře, tato bude asi bitva. Ověříme to. Končím hlasování. a schváleno. Pozměňovací návrh 46, kdo je pro? Proti? Ověříme. Končím hlasování. Schváleno. Čtyřicet sedm, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme. Pozměňovací návrh 501. Pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 48 ehm, pro, proti, Zdrželi se. Schváleno. Ověříme dobře. Ověřme tedy, jak si přejete. Končím hlasování. Schváleno. Chtěli jste prověřit, jestli to bylo skutečně schváleno. Dobře. Pozměňovací návrh 49 ti, kdo jsou pro 502, 503, tedy kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pětset devět, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 510, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Třista padesát jedna pro, proti zdrželi se zamítnout. 512 pro, proti, ověříme. Uzavírám hlasování. Schváleno. komplikované kompromisy. Kompromis 3a. Budeme hlasovat elektronicky. Uzavírám hlasování. Zamítnut. Kompromis 3b. Opět elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 516, kdo je pro? 516, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Hlasování je uzavřeno. A měli jste pravdu, je to zamítnuto. Velmi těsné. Identické poznací návrhy 50 a 517, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Zamítnut to. Chcete to ověřit? Dobře. Takže ověříme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Tentokrát jsem měl pravdu. 518. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Vy byste určitě požadovali, aby to bylo ověřeno, takže to ověříme. Hlasování je u konce. Schváleno. Pětset devatenáct, kdo je pro? Proti? Schváleno. Pětset devatenáct ještě jednou, kdo je pro? Pětset devatenáct, zvedněte prosím zřetelně ruku. Proti? Schváleno. Ověříme, chcete ověřit? Dobře, ověříme všechno. Hlasování je u konce. Schváleno. 520. Kdo je pro? Zvedejte, prosím zřetelně rucem. Děkuji. Kde proti? Zdrželi se. Schváleno. Dobře, s radostí ověříme. Uzavírám hlasování. A opět stejná většina. Dále kompromisní pozměňovací návrh 2a elektronicky. Zahajuji hlasování 2a. Uzavírám hlasování. A schváleno. přejdeme ke kompromisu 11 na straně 12. Kdo je pro? Kompromis 11. Zvedněte prosím zřetelně ruce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ale já si myslím, že to jistě budete chtít ověřit, takže ověříme. Tímto končím hlasování a měl jsem pravdu, bylo to schváleno. A nyní eh, na stranu 16, kompromis 4. Kdo je pro, zvedejte prosím ruce. Kdo je proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 5a elektronicky. Končím hlasováním. A bylo to schváleno. nyní můžeme přejít na stranu 24. A pozměňovací návrh 643, strana 24. 643, ještě jednou, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Strana 25, kompromisní pozměňovací návrh 6a. Budeme hlasovat elektronicky. Zavírám hlasování. Kompromis byl schválen. A nyní přejdeme ke kompromisu 7, strana 30. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9, 34, strana 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 751. Pozměňovací návrh 751. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnout? Chcete ověřit? Dobře, ověříme. Zavírám hlasování. Zamítnut. 752. Kdo je pro? Proti. Zamítnut. 753. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Dobře, ověříme. Končím hlasování. A zamítnuto. Sedmset čtyři. Pro, proti. Zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. A schváleno. 755. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 756. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 757. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 758 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 26 Agri. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 759. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 760. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 761 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. closed. Končím hlasování. Zamítnout. 762 for. 762 pro, proti. Zdrželi se zamítnout. 764 pro, proti. Zdrželi se zamítnout. 765 pro, proti. Zdrželi se schváleno. 766 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 767 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ověříme. Close. Rejected. Zamítnuto. So jump on pair. A teď přeskočíme na stránku 39. Pozměňovací návrh 787, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 789, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedm ověříme. Klaus. Končím hlasování. Zamítnuto. 790, 791 pro. Kdo je pro, prosím zvedněte ruce. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 792 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 793 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 794 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 795 pro. Promiňte, to je dílčí hlasování, takže nejdříve první část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto druhá část pro. To odpadá v tom případě. 513 a 796 en blok. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 803. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 805 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Přijato. 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já bych řekl přijato, ale uvěříme. Close. Končím hlasování. Je to přijato. Kolegové, prosím, já vím, že jste před Vánoci unavení, ale prosím vás, vedejte ruce. Je to jinak těžké. 811. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Samozřejmě to můžeme ověřit. and what is <laughs> closed. Končím. Je to zamítnuto. Teď 92. Kdo je pro? Zvedejte ruce. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 812 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 813 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 814 pro, proti, zdrželi se, přijato. 815 pro, promiňte, to odpadá. 816 pro, proti, zdrželi se, ověříme tento. Close vote. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. is closed. Končím hlasování. Přijato. 817. 817 pro Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 818 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 819 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. Close. Končím hlasování. Máte štěstí, zamítnuto. Agri 28, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Přijato. 820 odpadá, 821 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A teď tady máme skok před sebou 832 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 95 pro, proti, zdrželi se, já bych řekl přijato, ale uvěříme si to. Close the vote. Končím hlasování. Ano, Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď kvantový skok na stránku 50 ke kompromisu 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď strana 52, zase kompromis, kompromis 14, kdo je pro? A zvedejte ruce. Proti. Zdrželi se. Přijato. Ale já to rychle chci ještě ověřit. Končím hlasování. a smutný příběh pro vás, je to přijato. 885, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Musím to ověřit, protože nevidíme žádné ruce, takže to ověříme. Ne, ověřme si to. Zahajuji hlasování. Děkuji. 885 ověřujeme. Končím hlasování. Proto jsem to ověřoval, takže je to zamítnuto, je mi líto. Kompromis 15. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, děkuji. Nemyslím si, že toto musíme ověřovat. To bylo, příteli, velmi jasné. Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ano, a tento si ověříme elektronicky. And vote is closed. Končím hlasování. Bohužel to bylo přijato. 927, 928. 927 a 928 společně, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 929, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 117 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Chcete ověřit? Dobře, ověřme si to. Close. Končím. Ano, bylo to přijato. 935 pro, proti, zdrželi se, přijato. 118 a 930 společně pro, proti, zdrželi se. Ověřme si to. Closed. Končím. A bylo to přijato. 931 pro, proti, zdrželi se. Přijato? Chcete to ověřit? Dobře, ověřme. What is closed? Končím hlasování. Zamítnuto. 934 pro, proti, zdrželi se, musíme to ověřit. Closed. Closed. Končím. Přijato. 932, 933 odpadají a máme 936 a 937 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 934 pro, proti, zdrželi se, přijato. 943. Musíme to ověřit. Končím. A je to přijato. Yeah. 120, 120, 944 společně, kde pro? Prosím, zvedejte ruce ti, kteří jste proti, děkuji. Tedy pro, proti, zdrželi se? Ne, to musíme ověřit. What is closed? Končím hlasování. Zamítnuto. okay. Fine, so then all block, no, big block four. Pak tady celý velký blok odpadá a my skočíme na stránku 61. Já si na vás počkám chvíli a hlasujeme o návrhu 974. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 975, 976. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 977 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 978 pro, proti, zdrželi se, přijato. 980 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se. Co chcete ověřit. Je to tedy přijato mimochodem, ale ověříme. Close. Končím hlasování. A je to přijato. Teď kompromisy 18a a 18b, o těch budeme hlasovat elektronicky, takže nejdříve 18a. 18a na stránce 62. Našli jste si to? Počkám. 18a hlasujeme elektronicky. 18a. Has everybody voted? Hlasovali všichni, končím hlasování. A byla to přijata. Takže toto vše odpadá a my jdeme na stránku 68. Už tam jste? Doufám, že ano. 1038. Pozměňovací návrh 1038 na stránce 68. Yeah, we are there. Jsme tam. Kdo je pro? Vidím vás proti. Zdrželi se. To musíme uvěřit. Hlasovali všichni? Pospěšte si. A hlasování je teď uzavřeno a bylo to zamítnuto. Deset čtyřicet tři, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Deset čtyřicet čtyři. Ne, toto ověřovat nebudeme, bylo to absolutně jasné. 10.44. 10.44, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Kompromis. Kompromis 20 na stránce 71 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se. Bylo to přijato, ale vy to chcete ověřit určitě, takže hlasujme elektronicky. And vote is now closed. Končím hlasování. Ano, je to přijato. A teď stránka 75, kompromis 23. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruce. Děkuji. Proti? Zdrželi se? Ověřme. Uh, Hlasovali všichni? Ano. Končím hlasování. A je to zamítnuto. So we have to go through these. Takže musíme projít některé z těch pozměňovacích návrhů. 11.06, kde je pro? Jsme na stránce 75, stránka 75 a hlasujeme o pozměňovacím návrhu 11.06, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře, ověříme. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 11.07. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Byla to stejná většina zamítnuta. Kompromis 24 teď, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 25, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Děkuji za skvělou spolupráci na první polovinu a teď předám hlasování svému kolegovi z ITRE. Dobře, takže teď tady máme kompromis 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď kompromis 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Samozřejmě přijato. Kompromis 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 28. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď pozměňovací návrh 1204. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Teď 1, 6, 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Já myslím, že je to přijato. Ověříme. Končím hlasování. Je to přijato. 12.07. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Teď 12.08. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Znovu to musíme ověřit. 12.08 zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. <clears throat> A teď 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme? Dobře, ověříme si to. Takže zahajuji hlasování o 39C. Končím hlasování. Přijato. Teď 12.10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 12, 11. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Je to zamítnuto. Chcete to ověřit? Ne. 12, 11. Zahajuji hlasování. I closed. What's wrong? Co se děje? Končím hlasování. Zamítnuto. 164 a 12, 12 dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že to musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď 12, 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že to musíme ověřit. Promiňte, byl jsem teď opraven, musíme hlasovat o 12.13. Kdo je pro? 12.13. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že to musíme ověřit. 12.13. Zahoji elektronické hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. A teď 12.14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. 12.15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď pozměňovací návrh 1223. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Chci to ověřit elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. A teď 12.21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že toto musím také ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 12.22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. 12.24. Kdo je pro? proti, zdrželi se, to je taky zamítnuto. 40, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 41, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to zamítnuto. Ověříme si to, ověřujeme 41. Končím hlasování. Je to přijato. A teď 12.25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Teď 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 12.26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto teď. Další stránka 1249. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Teď blog vote 167, 1256 a 1257. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že toto musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. We now go to... A nyní se dostáváme k 168, 168 a 1261 jsou identické pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1265 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1266 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1267 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1268 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní 169 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. Budeme ověřovat 166 kup. Zahajuji hlas... 169 komitet. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. A nyní jsme u 1271, 1272 a 1273 společně pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1274 pro, proti, zdrželi se, jasně zamítnuto. Nyní kompromis 30 pro, proti, zdrželi se. Mám pocit, že to budeme muset elektronicky ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. A nyní kompromis 31a kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Budeme to muset elektronicky ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. A nyní 1406 Pozměňovací na ono, přeskočíme on mnoho stránek, takže vám dám trochu času. Ještě jednou 14.06. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Mám pocit, že to musíme elektronicky ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. to. A nyní kompromis 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní Pozměňovací návrh 1447. Opět vám dám trochu času. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 14.48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14.49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14.40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14.41 pro, proti, zam, promiňte, zamítnuto. Tedy kdo se zdržel? Omlouvám se, říká pan předseda. Tedy ještě jednou 14.41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Promiňte, říká pan předseda, přijato. Elektronicky ověříme. 14.41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 1445 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 1445 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní blok 1448 1449, 168, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1443, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Promiňte, přijato, říká pan předseda. Ověříme. 1443 elektronicky zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijato. 14.46 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 14.46 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 189 pro, proti, Zdrželi se. Zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 187 pro, proti, zdrželi se, přijato. Promiňte, zamítnuto, říká pan předseda. Tedy elektronické hlasování ověřujeme 187. 187 elektronicky. Končím hlasování. Zamknuto. Kompromis 33 pro, proti, strželi se, přijato. Kompromis 34 pro, proti, strželi se, přijato. Kompromis 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní 1468 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 14, 82 a 1384 společně pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1483 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 197 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Elektronické hlasování je zahájeno 197. Končím hlasování. Bylo to přijato. Návrh 1485 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Přejete si ověřit? Dobře, ověříme. Ověřujeme 1485, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis 41. Myslím si, že budeme hlasovat elektronicky, takže zahajuji hlasování, je to kompromis 41. Končím hlasování. Přijato. Nyní kompromis 42. Opět bych rád hlasoval elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis 43. Omlouvám se, říká pan předseda. 1492 pro, proti, zdrželi se, přijato. Přejete si ověřit dobře, ověřujeme 1492, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 1494 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 63, elektronické hlasování, zahajuji. Končím hlasování. Přijato. 1495, 1495 pro, proti, zdrželi se, bylo to zamítnuto. 1496 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 48, elektronické hlasování. Zahajuji, končím hlasování. Bylo to přijato. A nyní přeskočíme 1522, na mé stránce je to stránka 114 u mě, 1522 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, ověříme 1522 elektronické hlasování. Zahajuji, končím hlasování. Zamítnuto. 1523. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dobrá, ověřujeme 1523, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. A nyní jdeme ke kompromisu 49 budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní kompromis 50. Opět elektronické hlasování zahajuji. Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis 51. Opět bych rád hlasoval elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. Kompromis 52 opět elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. A nyní se dostáváme ke kompromisu 1582. Má stránka 122 pro. Proti. Budeme to muset ověřit tedy 1582. Ověřujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní 1586. U mě je to na stránce 124, dávám trochu šesu. 1586. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Pravděpodobně to bylo přijato, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. It is accepted. Bylo to přijato. We now go to... A nyní uh, 16.24, 16.25, identické, kdo je pro, proti, zdrželi se. Uh, musíme ověřit elektronicky, zahajuji hlasování 16.24 a 16.25 elektronicky ověříme. Uzavírám hlasování. A schváleno. Eh, kompromis 53 ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno. Eh, pozměňovací návrh 1633, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Poznací návrh 1634, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Donímám se, že to bylo zamítnuto. Ale chcete to ověřit? Dobře, ověříme pozměňovací návrh 1634. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1636 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 1637 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1638 pro, proti, zdrželi se, raději bych to ověřil, tady je to těsné, zahajuji hlasování, 1638 elektronické hlasování, končím hlasování a bylo schváleno. 1639, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 1640, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Musíme to ověřit. Zahajuji elektronické hlasování k 1640. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. 1645, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Raději bych to ověřil. Je to nejasné, zahajuji elektronické hlasování 16.45, uzavírám hlasování. Zamítnut. 16.47 jde pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 16.47 zahajuji hlasování. Elektronicky končím hlasování. Zamítnout. 16.46, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 16.48, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnut. 16.49, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Rád bych to ověřil. Je to těsné. Zahajuji elektronické hlasování k 16.49. Končím hlasování. A zamítnu to. 1650. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 1651 pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. 1652 a 1653 dohromady. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Ověříme 1652 a 1653 elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A schváleno. 1654 a 1655, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Musím to ověřit. Zahajuji hlasování k 1654 a 1655. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 1657, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 1656 pro, proti, Zdrželi se? Musíme to ověřit. Zahajuji elektronické hlasování k 1656. Hlasování u konce. A bylo to schváleno. 1659, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Druhá část. 1659, první část ověříme elektronicky, zahajuji hlasování, hlasování končím a zamítnu to. Dobře, že jste chtěli, abychom to ověřili. Druhá část 1659 je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 1660, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 1661. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme to ověřit. 1661 elektronicky ověřujeme, zahajuji hlasování a hlasování je u konce. 1661. Je schváleno. Kompromis 44 tam to bude těsné, takže od začátku hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A schváleno. Kompromis 45, pravděpodobně to budete mít na další stránce. Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A schváleno. 1678, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítno. 1679, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 1680, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 1681, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 1682 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 46 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 16, 86 a 87 společně, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnout 1688 a 1689 společně a 61 vše společně, kde pro, proti, zdrželi se, Zamítnou to. Pozměňovací návrh 1691 a 62, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnou to. 1693, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnout. Ověříme elektronicky pozměňovací návrh 1693, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dě, omlouvám se a děkuji za opravu, bylo to schváleno. 1694, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromis 47, tady bych chtěl eh, elektronicky hlasovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 1699. Kdo je pro? 1699. Kdo je proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 1700. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Kompromis 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Eh, úvodní ustanovení 218 a Agri 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 216 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 219 kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Ověříme 219 elektronicky, zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. Schváleno. Kompromis 55. Kde pro? Proti? Zdrželi se? A to je schváleno. Um, ehm, 227, úvodní ustanovení, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 2, 2, 8, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 56, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 240 pro, proti, zdrželi se a schváleno. Kompromis 57 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 247 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 261 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 262 pro, proti, zdrželi se. Chtěl bych to ověřit. 262 elektronické hlasování zahajují. Končím hlasování. Schváleno. 265, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Kompromis 59 bych rád ověřil elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Úvodní ustanovení 8 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Úvodní ustanovení 8. Uzavírám hlasování. Schváleno. Na další straně máme 268, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnout 269 pro. Takže 268 elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. Schváleno. 269 pro. Nehlásíte se, ale Dobře. Zamítnuto. 271 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 273 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 274 kde pro, proti, zdrželi se. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A to je schváleno. Kompromis 61 bych chtěl eh, odhlasovat elektronicky. Kdo je pro? Pardon, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Uh 277, kdo je pro, proti, zdrželi se a zamítnuto. Agri 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Úvodní ustanovení 283, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Vy to chcete ověřit? Ne? 284, kde pro, proti, zdrželi se a to bylo zamítnuto jednoznačně. Kompromis 62 pro, proti, zdrželi se schváleno. 289 úvodní ustanovení, kde pro, proti, zdrželi se. Musíme ověřit 289, zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 63 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Úvodní ustanovení 297 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 65 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 66 ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno. Kompromis 67. Eh, omlouvám se, říká pan předseda. Úvodní ustanovení 308 pro, proti, zdrželi se, a rád bych ověřil elektronicky 308. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 67, kde pro? Proti, strčili se, schváleno. Kompromis 68, kde pro? Proti, strčili se, schváleno. Kompromis 60. 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Úvodní ustanovení 339 společně s Agri 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A zamítnuto. 341, e, kdo je pro, proti, zdrželi se, Rád bych ověřil 341. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno. Kompromis 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se a schváleno. Úvodní ustanovení 348 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. to. Kompromis 72 bych rád ověřil elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno. Kompromis 73, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Uh, úvodní ustanovení 361 na mé straně 146, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 370, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 74 bych ověřil elektronicky, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A schváleno. Kompromis 74 na mé straně 148. Kompromis 75, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Úvodní ustanovení 389, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 26, kdo je pro, proti, zdrželi se. To bych rád ověřil, protože to není eh, jednoznačné. Zahajuji hlasování o 26. Končím hlasování. Schváleno. Úvodní ustanovení 391 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 76, ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 392, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 393 eh, a agri dohromady, agri 10 dohromady, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 395 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 396 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 77 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 78 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, pozměňovací návrh 404, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ne, zamítnuto, pardon. Eh, ale ověříme. Ověříme. Úvodní ustanovení 404 zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 79 pro, proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 80 pro, proti. Zdrželi se schváleno. Úvodní ustanovení Agri 11 pro, proti. Zdrželi se zamítnut. Kompromis 81 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 82 bych chtěl ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování o kompromisu 82. Schváleno. E, kompromis 83, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 84, kdo je pro? Proti, Zdrželi se schváleno. Kompromis 85 bych chtěl ověřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A schváleno. Kompromis 86, kdo je pro, proti, zdrželi se a schváleno. Kompromis 87. Chtěl bych to ověřit elektronicky a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Není to ještě u konce a teď je to u konce. Schváleno. Úvodní ustanovení 439, pravděpodobně na další stránce to budete mít. Kdo je pro? 439, kdo je proti? Stačili se zamítnout. 440, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 88, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 89, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Úvodní ustanovení 447, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 448, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 448 ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Kompromis 90 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 91, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Úvodní ustanovení 456, kdo je pro, proti, zdrželi se. Musíme to ověřit. Ověřuji úvodní ustanovení 456, zahajuji hlasování a hlasování u konce. Schváleno. Úvodní ustanovení 455, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 92 pro, proti, drželi se schváleno. Úvodní ustanovení 461, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 93, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Úvodní ustanovení 465, kdo je pro, proti, zdrželi se. Rád bych to ověřil. 465 ověříme, zahajuji hlasování, uzavírám hlasování, zamítnuto. Nyní ehm, hlasování am blok 922 až 907 pro proti zdrželi se zamítnuto. A nyní závěrečné jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. prosím o klid a chtěl bych poděkovat zpravodajům. Eh, nevím, eh, zda si chtějí vzít slovo, nechtějí si vzít slovo, dobře, v tom případě děkuji výboru ITRE a, a tedy místopředsedovi a vám. V lednu 2018 budeme hlasovat na plenárním zasedání a v tuto chvíli vám děkuji za spolupráci. Končím zasedání.